výměně zkušeností mezi Evropskou unii a třetími státy a přispěje k procesům demokratizace a trvale udržitelnému rozvoji v zájmu občanů. Děkuji. Děkuji panu Šolcovi, vážené kolegyně, vážení kolegové, společná rozprava tím končí a hlasovat budeme dnes v 11 hodin 30 minut. Als nächster Punkt Další bod pořadu jednání je zpráva pana Florence. Odpadní elektrická a elektronická zařízení. Jako první promluví pan Florence jako zpravodaj. Máte čtyři minuty, prosím. Děkuji paní předsedající, vážený pane komisaři. Nejdříve bych rád poděkoval všem kolegům v tomto parlamentu, kteří mi pomáhali a také komisi. Spolupráce nebyla zcela jednoduchá. Spolupráce s komisí byla opravdu skvělá na tomto tématu a ještě jednou bych rád poděkoval všem uh, kolegům a spolupracovníkům, kteří pracovali na této zprávě kolem mé kanceláři. Dámy a pánové, u odpadních elektrických a elektronických zařízeních nejde o to prosazovat přehnané standardy v oblasti životního prostředí, ale o to jde na jedné straně a na druhé straně jde také otázku, jak bychom mohli zajistit suroviny v Evropě. Všichni totiž víme, že suroviny, eh, surovin máme v Evropě stále méně. A k čemu nám pomůže skvělá technologie, když už nebudeme mít dostatečný, eh, dostatečné množství surovin? Proto je potřeba se na to dívat z ekonomického pohledu. A bohužel musíme konstatovat, že zde je řada sabin slabin. My v Evropě třídíme odpad velice rozdílně. Eh, na severu jsou na tom nejlépe, sbírají 16 eh, kg ročně na osobu a na jihu ale bohužel nazbírají pouze kilogram. Takže prosím vás, 16 jedné, dámy a pánové, tam eh, je potřeba jmenovat ty špatné, toho vyníka. To samozřejmě je součástí naší práce a to chci já také dělat. Musíme eh, dospět touto směrnicí k jednotným kritériím, která dosud nemáme. Každý postupuje tak, jak se mu to hodí, každý si to definuje, jak se mu to hodí. A ti, kteří zkrátka třídí příliš málo, nejsou eh, předvedeni před zodpovědnost, protože jednají podle svých vlastních standardů. A to tady v Evropské unii musíme změnit. Žijeme totiž ve vnitřním trhu. Někdy se zdá, že na to úplně zapomínáme obrovské výhody Evropské unie, to je například i ten vnitřní trh a nesmíme na ně zapomínat. A proto je důležité, abychom tento děravý švýcarský sír proměnili konečně v sír, ve kterém bude méně děr a více síra. Komise je v této oblasti na dobré cestě, bohužel byla poněkud nedůsledná v kontrolách v posledních letech a já bych rád podpořil komisi v tom, aby přistupovala k celé problematice angažovaněji. Doufám, že se to ale zlepší. Ta problematika není úplně jednoduchá, moje země také není úplně bez viny a všechny země se tam vydávají svou vlastní cestou. Je důležité, abychom lépe eh, definovali ty cíle třídění. Je důležité zamí, zabránit ilegálnímu eh, vývozu surovin. Jsou zde země, které mají velké přístavy a ty, tam bylo prověřeno 420 eh, kontejnerů, který obsahoval mnoho eh, odpadních elektronických zařízení a 360 z těch kontejnerů bylo ilegálních. Pokud se nám to nepodaří zastavit, můžeme se neustále ptát, kde je chyba. Bylo tam mnoho platiny, eh, zlata a různé suroviny mají různý obsah zlata. Eh, myslím si, že si to nemůžeme dovolit a je potřeba vzbudit povědomí občanů i pro tyto ekonomické otázky. Myslím si, že je možné, aby se to zlepšilo a my potřebujeme eh, angažovanější systém třídění a sběru. Chceme, aby ta malá zařízení bylo možné odevzdávat zdarma, aby je lidé neházeli do obyčejných popelnic je možné například zavést nařízení pro malé obchody, malé podnikatele, ale v zásadě musí jít o to, abychom elektronická zařízení odevzdávali do sběrných dvorů a neházeli je do popelnic, protože v nich je skryta cená surovina. Takže dámy a pánové, to je můj hlavní cíl. Musíme se zbavit ilegálního vývozu surovin a musíme změnit oblast působnosti. Paní předsedající, pokud dnes vyrobíte nějakou lampu, je potřeba tuto lampu v Evropě nahlásit eh, ve všech 27 členských státech, abyste ji vůbec mohli eh, prodávat v Evropě. A to jen kvůli té směrnici o vývozu. Tohle musíme zatraktivnit a zjednodušit. A to je to nejdůležitější. Děkuji. Děkuji panu Florencovi. Za komisi nyní dostává slovo pan komisař Potočník. Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Eh, já bych chtěl v první řadě poděkovat Evropskému parlamentu, především panu zpravodajovi Florencovi a ostatním, tedy stínovým zpravodajům a celému výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví za jejich práci. Jejich zápal pro tyto otázky se odráží v pozměňovacích eh, návrzích, které byly přijaty na výboru v posledních týdnech. Jsem velmi rád, že mnoho z těch návrhů plně podporují cíle návrhu komise o odpadové eh, elektronice. A sice jde o to, abychom eh, zužitkovali eh, opětovně tyto zařízení a to rovným způsobem ve všech členských státech. Měli bychom posílit vynucení, dodržování této směrnice a postarat se o zákaz vývozu nelegálního vývozu tohoto odpadu, abychom odstranili byrokratické překážky, které eh, stěžují život eh, evropským výrobcům. A to tím, že budeme lépe koordinovat eh, spolupráci mezi členskými státy. Tím bychom měli zaručit, aby naše společnost více recyklovala a opětovně využívala cené suroviny. Víme, že toto je jeden z nejrychleji rostoucích zdrojů odpadu v Evropské unii a je tady obrovský potenciál pro snížení naší závislosti na dovozu těchto surovin. Vzhledem k tomu, že existuje velká shoda mezi komisí a parlamentem, mi dovolte, abych na úvod eh, se vyjádřil několika konkrétním eh, eh, záležitostem. Jednak jsou to cíle pro sběr odpadu. Jsem velmi rád, že parlament přijímá ambiciozní úroveň těchto cílů které jsou potřeba pro to, abychom prospěli životního prostředí a zlepšili efektivnost naší ekonomiky. Tyto cíle jsou dosažitelné ve všech členských státech, což je také eh, důležité. Eh, výbor navrhuje, abychom ty cíle plnili také novým způsobem, abychom, eh, komise, pardon, abychom stanovili celkový síl explicitně. Komise s tím může souhlasit, pokud bude přijata vhodná metodologie k dosažení tohoto cíle. A komise také ráda přispěje k hledání správné metodologie, kterou výbor navrhuje. K rozsahu působnosti směrnice navrhuje by se, aby se zrušila eh, eh, souvislost s dalšími legislativními akty. Víme, že hlavním cílem návrhu komise je vyjasnit, ale ne měnit eh, rozsah působnosti směrnice o Dále bychom se měli uvědomit, že jde i fotovoltaická zařízení a komise eh, bude chtít v budoucnosti předložit eh, konkrétní návrh týkající se té, této oblasti, což je také v souladu s tím, co navrhuje výbor v parlamentu. Uvědomujeme si, že vzrůstají obavy o potenciálním ekologickém dopadu solárních panelů eh, po té, co přestanou sloužit. Průmysl fotovoltaický předložil návrh, který ale vůbec nenaplňuje požadavky na takovou dohodu. A služby komise zveřejní velmi brzy návrh této dohody. Měli bychom se nechat vyhodnotit eh, rizika pro životní mm, prostředí předtím, než zahrneme solární panely do oblasti působnosti směrnice o, o, o, e e eh, Tento návrh směrnice Eh, je, se navrhuje v takzvaném postupu pro konsolidaci přepracování, ale přitom se chceme držet schválených pravidel pro tento postup. Pouze nové věci podlehly hodnocení, podlehly hodnocení dopadů a souhlasíme tedy eh, s příslušnými pozměňovacími návrhy, které pocházejí od výboru. Já se těším na vaši rozpravu. A na závěr ještě rád zareaguje na vaše otázky. A nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny a za EPP. Nyní promluví pan Ziba na minutu a půl, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych nejdříve rád poděkoval Karl Heinzovi Florencovi za pragmatický přístup k celé záležitosti. Děkuji mu Eh, také za jeho znalosti. No a na začátku mám hned otázku na pana komisaře. Pane komisaře, vy hovoříte o tom, že členské státy musíme hodnotit podle jejich eh, schopností sbírat eh, a třídit odpad. Samozřejmě jednota v rozmanitosti, to je moto Evropské unii, ale může být vůbec možné, že v jednom státě na, sbíráte na třídíte 16 kg a v jednom státě 1 kg. Není to špatná interpretace tohoto mota? Vyzývám vás také k tomu, abyste ke členským státům přistupovali přísněji. Nesmí docházet k tomu, že zde eh, budeme schvalovat eh, přísná opatření a členské státy si budou dělat, co budou chtít. Rád bych vám připomněl rozhovor Eh, ve kterém se hovořilo o tříděném odpadu a o Itálii. Zde ještě není žádný konkrétní plán. Chci se zeptat, eh, jste v komisi přísnější, vaší úlohou jako strážkyně smluv je připomínat členským státům jejich povinnosti. V Evropě máme rychle rostoucí trh v oblasti odpadu a úlohou Evropy je eh, nějak s tím v budoucnu se poprat. K tomu patří samozřejmě i členské státy. Oni musí dodržovat předpisy a pokud budou postupovat laxně, tak se nedostaneme dál. Rád bych vás také poprosil, abyste si stanovovali realistické cíly, co se týč, týká hlavně malých podniků. Je potřeba zapojit i spotřebitele a každý musí na svůj díl zodpovědnosti. To je samozřejmě jasné, ale jak jsem řekl, je potřeba eh, podrobit zodpovědnosti ty, kteří tu zodpovědnost mají a je potřeba jim tu zodpovědnost připomnět. Děkuji, pane Zebře. Za progresivní alianci socialistů promluví paní van Brent dvě a půl minuty, prosím. Ehm, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážený pane komisaři, v předvečer summitu k energetice, kdy komise a parlament ehm, kladou velký důraz na energetickou, na účinnost pardon, a e, dobré řízení zdrojů, využívání zdrojů, e, je tato e, směrnice hezký nápad, ale musí být uvedena do praxe. To je právě snahu parlamentu. To je východisko z kterou jsme vycházeli při vypracování pozměňovacích návrhů. Eh, eh, stále roste spotřeba a roste objem odpadu a nejde pouze o odpady, o to, že eh, u těchto zařízení jsou obsaženy cené materiály, které potřebujeme naléhavě využít jinde. Bohužel pouze třetina těchto zařízení skutečně je recyklována. Pokud je o zbytek, nevíme, co se s ním děje. Potřebujeme, aby se zvýšilo procento sběru, a potřebujeme také zajistit, aby vývoz těchto výrobků do jiných částí světa byl pod kontrolou. E, nejde pouze o otázku využívání zdrojů, ale také o problematiku životního prostředí. E, musíme vědět, e, kde tyto výrobky končí ve třetím, v zemích třetího světa. O to nám tady běží a chci poděkovat zpravodaji a stěným zpravodajům za vynikající spolupráci. Dobrali jsme se e, velmi konsistentního pohledu na věc a chceme zajistit, aby všechny tyto podněty a myšlenky byly skutečně uváděny do praxe. Hodně klademe důraz také na nelegální vývoz Rovněž bychom se chtěli zaměřit i na eh, drobnější eh, zařízení, elektrická, elektronická. Samozřejmě eh, málo kdo asi jen tak někde pohodí ledničku, ale jde i o ta malá zařízení. I ta je třeba recyklovat a využívat dále. Pečlivě jsem naslouchala tomu, co pan komisař říkal o fotovoltaických článcích a o výjimce budu chtít, abyste dodržel svůj slib. Je třeba provést vyhodnocení. To vyhodnocení musí být součástí eh, vyjednávání s radou o začlenění eh, fotovoltaických modulů do tohoto nástroje. A doufám, eh, že bude možné, aby toto prošlo velkou většinou v parlamentu. Děkuji. Děkuji a nyní za ALDE pan Panajotov na dvě minuty, prosím. Госпожо председател, Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropa vydává více jak 130 miliard eur na dovozy strategických kovů. Tato eh, finanční suma může být eh, snížena díky nové směrnici o elektrických a elektronických odpadech kterou jsme, jejíž návrh jsme přijali velkou většinou v mém výboru. Já chci poblahopřát našemu zpravodaji a ostatním stínovým zpravodajům k dobře vykonané práci. Kompromis, o kterém budeme dnes hlasovat, je krokem vpřed směrem k lepšímu řízení eh, elektrických, eh, elektronických odpadů v Evropě. Díky Eh, novým ambicioznějším cílům a novým mechanismům pro sběr odpadu eh, se nám podaří vyřešit strategický problém pro Evropu, protože mnoho elektrických a elektronických zařízení obsahuje vzácné kovy, platinu, zlato a další, eh, které je možné z nich extrahovat a zrecyklovat. Dám vám příklad. V roce 2006 členské státy EU odmítly respektive, pardon, eh, měli eh, eh, odpady v objemu 350 tun kovů, které mohly být zrecyklovány a nebyly. Ehm, tato směrnice tedy představuje krok správným směrem a ta zpráva je také krokem vpřed pro ochranu životního prostředí. Chci rovněž připomenout kolegům, respektive požádat, aby hlasovali pro tuto zprávu. Děkuji. Děkuji. A není za klub zelených pan Tremopoulos na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tato směrnice má za úkol řešit skutečnost, že dochází k obrovskému eh, zvýšení objemu ehm, odpadních elektronických hledonských zařízení. Ehm, Odhad, že to dostáhne 12,3 milionů tun do roku 2020. Směrnice eh, představuje pokus využít eh, příležitost a zabránit, eh, zabránit pohybu těchto nebezpečných materiálů, protože zatím neexistují či neexistuje dostatek sběrných míst a není to racionálně řízeno. Ten, ten cíl je nastaven na 65 veškerého odpadu, no, pouze méně než polovina ovšem je zpětně využívána, zbytek končí na skládkách anebo se exportuje do třetích zemí. E, také e, ten cíl 4 kg sběru tohoto typu odpadu na osobu na rok. To není cíl, který by zohledňoval situaci ve všech členských státech. Pro některé státy je to velice nízký cíl, pro některé velmi ambiciozní. Dále existují různé dokumentační eh, postupy, postupy pro zaznamenávání eh, pohybu zboží a odpadu, které se nevždy uplatňují. Takže pokud jde o ty cíle pro eh, tedy sběr, chceme těch 65%, pardon, 85% do roku 2020, dále si přejeme, aby 5% odpadu bylo znovu využíváno, tedy elektricko-elektronického odpadu. A také chceme zajistit, aby i odpadní elektronická elektronická zařízení z domácností byla sbírána, využívána a aby malobchodní prodejci zpětně odebírali Eh, odpadní zařízení, která předtím uváděli na trh, i kdyby šlo o eh, zařízení o velmi malém objemu. A také chceme, aby byly provedeny eh, následné kroky v oblasti přepravy, chceme podpořit prostě zpětné využívání, nebo opětné využívání materiálu. Děkuji vám. A nyní jménem konzervativců a reformistů paní Gerling na minutu. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za práci, kterou na, tomto, eh, na této zprávě odvedli. Myslím si, že cíle jsou naprosto jasné, my je, je v zásadě podporujeme. Je to nejrychleji rostoucí oblast odpadu v Evropě a musíme mít dostatečný plán na to, jak s tím nakládat. Samozřejmě, že tady je celá řada podrobností, které ještě potřeba vyřešit. V první řadě bych se chtěl zmínit o nákladech na recyklaci. Ta likvidace není levná, rozhodně není zadarmo. E, zásada výrobce za to platí je důležitá. Nesmí dopustit, aby došlo ke zvýšení zátěže pro daňové e, poplatníky, zejména v této době rozpočtové, e, rozpočtových problémů. Musíme také respektovat zásadu subsidiarity. Ano, souhlasím s tím, stanovme si ambiciozní cíle, ale nesmíme si plést cíle se Eh, souladem nebo s tím, jak to státy dodrží. A nesmíme předepisovat státům, jak těch cílů mají dosáhnout. Dále bych se chtěla eh, eh, souhlasit s paní van Bremt. Myslím si, že tyto ambiciozní cíle by měly zajistit, aby i ty zařízení velmi malého objemu byla sbírána a recyklována. Děkuji. Já vám děkuji a nyní jménem GUE paní Wills na jednu a půl minuty. Děkuji vám. Eh, množství starých přístrojů dramaticky narůstá, množství elektronického šrotu je stále větší a představují nebezpečí pro eh, lidi a životní prostředí. Mám radost, že zpráva pana Florence tu, tento problém uznává a že my napříč všemi skupinami chceme prosadit, eh, se nám podařilo prosadit zlepšení těchto norem. Důležité je také to mm, opatření v oblasti vývozů elektronických eh, starých přístrojů a já doufám, že toto, toto opatření potvrdíme a ochráníme tím občany v těch příslušných zemích. Eh, nesouhlasím ale s tím, abychom ze směrnice vyňali solární moduly a Komplikované je to podle mě také s těmi výrobci. Eh, v některých solárních modi, eh, modulech je eh, jedovaté kadmium. Navíc další riziko je, že moduly jsou často instalovány neodborně. A co se týče nanomateriálů, ty mohou být také škodlivé pro občany a životní prostředí. U některých nanomateriálů je důkaz o tom, že ohrožují zdraví občanů. Proto vyzývám komisi, tomu, aby nanomateriály ještě prověřila. Pokud se neprokáže, že tyto produkty nejsou e, zdraví nebezpečné, nesmí se tyto produkty dostat na trh. My jsme společně se zelenými předložili dva pozměňovací návrhy v této oblasti a prosíme vás o podporu. Jde o číslo 101 a 102. Prosím, e, děkuji. Děkujeme. A za Evropu svobody a demokracie pan Dosí. Děkuji paní předsedající. Návrh, který máme prověřit, obsahuje kritické body. Je potřeba si stanovit jasné cíle pro to, abychom ty kritické body vymítili. Potřebujeme jasné cíle pro prodejce, kteří je budou dále předávat spotřebitelům. Je potřeba zhodnotit opětovné využití. A dále ty sběrné cíle máme to 65%, ale měli bychom je navýšit na 85%, ale odpad padá do kompetence členských států. My ale můžeme e, prodavače a výrobce donutit k tomu, aby e, si stanovili těch 8, 85% cíl. Nevím, jak by to bylo možné je znovu donutit k tomu, aby některé mm, přístroje znovu používali. V současné době je ta míra 5%. Myslím si, že e, za jiných okolností bychom ještě používali staré přístroje, které spotřebují mnoho energie a ohrožují životní prostředí. V žádném případě bychom hlasovali proti. Děkujeme a slovo nyní dostanou ostatní řečníci. Začneme panem Soníkem na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. My teď hovoříme o nejrychleji rostoucím odpadu v Evropě a víme, že to je problém, který má celou řadu aspektů. Jde o ochranu veřejného zdraví, jde o ochranu životního prostředí, ale jde také o efektivní využívání našich zdrojů. Návrh směrnice o tomto zařízení by měl rovněž zohledňovat eh, realistické cíle pro nové členské státy, kde počítače, ledničky a televizory se nahrazují eh, méně častěji než ve ostatních <coughs> zemích. Pan zpravodaj chce tento problém vyřešit ustanovením, které není moc výhodné pro nové členské státy. My si myslíme, že systém by měl zohledňovat rozdíly mezi trhy a mezi mentalitou, která panuje v těchto zemích. Myslíme si, že e, ta směrnice by měla zdůraznit e, systém efektivní kontroly těchto surovin. Víme, že v mnoha zemích se vytvářejí fiktivní faktury, Eh, pro to, aby se lidé zbavili tohoto odpadu, kolikrát eh, jsou falšovány potřebné doklady a tím se nadsazují čísla o tom, kolik eh, toho materiálu se recykluje. My si myslíme, že dohled této oblasti je naprosto nedostatečný. Vzniká jakási černá ekonomika, kdy se Eh, eh, tato, tato zařízení recyklují mimo schválená eh, města a to musí skončit. Děkuji a nyní má slovo paní McAven na jednu minutu. Děkuji. Pane komisaři, tam, kde žiji já, když chci recyklovat elektronické zařízení, tak je musím odvést sama na sběrný dvůr, který je daleko, který není vždy otevřen když chci recyklovat eh, umělé hmoty, sklo nebo papír, tak to mohu dát do kontejneru, které mám blízko svého domova. Když chci recyklovat baterie, tak je mohu eh, vrátit v jakémkoliv supermarketu. Pokud chceme, aby se zvýšil podíl recyklovaného elektronického odpadu, musíme mít více těchto sběrných míst. Musíme to usnadnit lidem, aby mohli likvidovat eh, tato zařízení, zejména malá elektronická zařízení. Když byl stanoven tento cíl 4 tun na osobu za rok, tak eh, to, eh, eh, ten cíl byl, aby to bylo snadno splněno a měli bychom stanovit ambicioznější cíle, aby se něco skutečně změnilo. A aby se více využívaly ty užitečné věci, které v těch zařízeních jsou. Komise eh, minulý týden zahájila strategie pro zlepšení efektivnosti ve využívání odpadu. Myslíme si, že je potřeba vytvořit systém, který povede ke sběru většiny prvků těchto zařízení eh, a nejenom eh, výjimky. Jinak ta dlouhodobá strategie pro efektivnost nebude fungovat. A zpravodaj hovořil o tom, že už nám teď začínají chybět ve strategické materiály a bez toho, bez toho systému recyklace to prostě nebude fungovat. Děkujeme a slovo má pan Davis na minutu a půl. Víme, že hovoříme o směrnici, která by měla být přepracovaná. Mnozí z nás znají eh, tu původní verzi a víme, že bylo na čase uzavřít eh, ta, ty mezery, které tam byly. Je potřeba zajistit, abychom pořádně recyklovali tato zařízení, protože spousta z nich skončí někde eh, v, v rozvojových zemích, kde je rozebírají děti na skládkách je potřeba tedy podpořit ty pozměňovací návrhy, které si kladou za cíl uzavřít eh, mezery v zákone, aby se této praxi zamezilo. Myslím, že nám to také dává příležitost dotáhnout určité věci do konce. Výrobci eh, podnikají eh, na základě toho, že prodávají relativně levně tato zařízení a snaží se Eh, například u tiskáren podnítit eh, zákazníky, aby neustále se kupovali nové kartridže na kazety na Incoast. A zjistili jsme, že výrobci tiskáren teď narazili na nový způsob, jak, eh, který ještě výhodnější, že když se opětovně plní tyto kazety inkoustem, tak přestávají fungovat a my jsme tam Eh, zavedli článek 4, eh, který stanovuje, že nemůžete uvádět na trh zařízení, která nejdou recyklovat a opětovně využívat, ale oni se zase tomu snažili vyhnout tím, že eh, je teď možné považovat tyto kazety na inkoust za spotřební zboží. Takže v některých členských státech je to považováno za elektronické zařízení, v některých jako ne. A já si myslím, že bychom ty mezery měli napravit tak, aby zákony platily všude stejně.

Grazie, la parola. Děkuji. A nyní má slovo pan Natol na jednu minutu. Děkuji. Eh, mobilní telefony, nabíječky, eh, kamery, eh, teploměry, chladničky, to, opekače topinek, <laughs> osvěžovače vzduchu, hotiny, elektrické zubní kartáčky, vysávače, hračky pro děti, videohry Ehm, zdravotnická zařízení, televizory, dálkové ovladače, kalkulačky, ehm, topicí tělesa a pračky. To je jenom pár příkladů, protože všechna tato řízení a mnoho dalších eh, určitě, ehm, určitě se u nich zvýší cena v důsledku této směrnice a Eh, představa, že Evropská unie eh, vypracovala tuto legislativu právě ve chvíli, kde nás dopadá recese a kde, kde lidé mají problém se svým eh, domácím rozpočtem. Já proto apeluji na všechny v tomto sněmu, aby měli aby cítili s našimi daňovými poplatníky a malými a středně velkými podniky, aby tento návrh zákona hodili do popelnice. Děkuji. Eh, modrá karta. Eh, otázka na pana Natola. Mohl byste nám říci za eh, požadavek recyklovat, jakým způsobem tady tento požadavek recyklace zvyšuje cenu, protože pokud za to neplatí spotřebitel, kdo za to tedy má zaplatit protože daňoví poplatníci nakonec musí platit za nakládání s tímto odpadem. Vy říkáte vlastně, že to nemá platit, že to nemá platit výrobce. Zdá se, že pokaždé, když vystoupím, tak tady vznikne takováto eh, eh, eh, menší hádka mezi námi. Já vám říkám, že eh, ty náklady nakonec ponese daňový pokladník a nyní na nás dopadá recese. Recese, kterou jsme nezažili od 30. let. A já se tady stavím za tvrdě pracující daňové poplatníky. A navíc eh, ta realita je taková, pravda je taková, že by to mělo být stanoveno vnitrostátně politiky, kteří se zodpovídají voličům a ne eh, komisí, která zasedá v utajení a nikomu se nezodpovídá. To je ta hlavní věc. Myslím si, že pan Florence se chtěl ještě jednou vyjádřit. Ano, já bych rád oslovil toho kolega jménem, ale bohužel ho neznám, protože v diskuzi o elektronickém odpadu jsem ho ještě nikdy neviděl. Možná, že je to tím, že máte nový účast, který neznám. Ale prosím vás, jak odpovídáte, odpovíte občanům za pět šest let, až zjistíme, že nám došly suroviny a že tyto suroviny jsou někde ve vodě anebo na hromadě odpadků. To jim budete muset, na to jim budete muset odpovědět. A prosím vás, přečtěte si tu zprávu. Vůbec tam není nic o tom, že by tam platil spotřebitel, ale máme zodpovědnost výrobců, která se přiostřuje a zvyšuje. A myslím si, že právě takto je to správné. Rád bych slyšel odpověď na tyto otázky. Bez mikrofonu. Eh, jde o to, kdo nakonec ponese ty náklady. Vždycky to tak je. Nenutně to musí stát ve směrnici, eh, protože Někdy se lidem neříká, že jim zvýšíte daně, že prostě jim stáhnete do jejich kapsy. U mé, v mé zemi například to stojí 50 milionů liber denně být členy EU. A jádro věce tady, a teď se vracím k tomu, co jsem říkala Kristovi, je totiž, že rozhodovat se má na úrovni členských států a rozhodnutí mají přijímat politici, kteří se odpovídají voličům voliči v mé zemi ve Spojeném království eh, nemohou eh, odvolat komisaře a to je zásadně nedemokratické a pochybené. Děkuji. Slovo má pan Sulí na minutu a půl. Paní Sulí, pardon. Pane komisaři, vážení kolegové, už tady hovořili o povinnostech podniků okamžiku, kdy Evropa hledá společnou strategii pro zásobování strategickými surovinami, zejména zácnými kovy. Neměli bychom eh, zanedbávat obrovský potenciál, který nám dává opětovné využívání našeho odpadu. Jde o toho, jak zlepšit systém sběru v Evropě, jak zamezit, aby došlo k nelegálnímu vyvážení tohoto zařízení. Je potřeba tedy zlepšit eh, systém sběru Eh, touto legislativou. Neměli bychom zapomínat na hlavní faktor úspěchu nebo neúspěchu eh, tohoto nástroje. Jsou to spotřebitele. Pokud chceme zavést účinnou legislativu, drahý eh, Karl Heinzi, je to ekologický příspěv, příspěvek, který je podle mě nejrelevantnější je potřeba, aby eh, více se zapojili prodejci elektronického zařízení do systému sběru. Ale musíme zapojit také spotřebiteli do zefektivnění nakládání s odpady. Nemohou to být pouzí, pouzí pozorovatele toho, co se odehrává na evropské úrovni. Děkujeme. A slovo má paní Gardini, minutu a půl, prosím. Děkuji. S tím, co zde již zaznělo, s mnohým souhlasím. Jde o zásadní směrnici a my samozřejmě budeme hlasovat pro ní. Ale jsem rovněž přesvědčena o tom, že některé věci je potřeba ještě prohloubit a já doufám, že to bude možné ve druhém čtení. Očekávám například, že dojde k hodnocení dopadu ze strany komise toho eh, rozsahu působnosti, který je ještě otevřený. Zdá se, že je tomu tak, že by životní prostředí mělo být chráněno více, ale některé věci je potřeba upravit ještě přísněji. Uzavřený okruh působnosti této směrnice by nám dal více jistoty a posílil by také používání tohoto nástroje. Takže tam prosím o hodnocení dopadu. Ale důležité jsou i jiné věci. Je důležité dbát na to, jak rozdělíme břemeno mezi spotřebitele, výrobce a prodejce, je samozřejmě dobrá zodpovědnost a přenechat ji, ale myslím, že bychom neměli zúčastněné strany příliš zatěžovat administrativní zátěží. Tyto nástroje musí fungovat také tak, že budou zohledňovat různé systémy v jednotlivých členských státech. Státy nejsou jen dobré nebo špatné ale je potřeba i tuto problematiku prohloubit. Zkrátka máme řadu různých situací a systémů v jednotlivých členských státech, které musíme přiměřeně zhodnotit. A to proto, aby některé země neměly už od začátku výhodu a některé nebyly naopak v nevýhodě. To si ještě musíme vyjasnit a problematiku prohloubit. Předsedající, děkuji. Slovo nyní dostává paní Petikainen na minutu. Puheenjohtaja. Děkuji. Komise nám předložila svůj program pro opětovné využívání surovin. Vzhledem k tomu, že zdroje ubývají, ceny rostou. Jak víme velmi dobře, elektronický odpad, jako jsou například použité mobilní telefony, skončí na nelegálních skládkách nebo se vyváží do třetích zemí. A proto si myslíme, že tato, tento návrh je krok správným směrem. Cílem je větší recyklace elektronického odpadu. Měli bychom zefektivnit současný systém, měli bychom eh, stanovit více povinností pro výrobce, měli bychom mít také lepší systém eh, záznamů, abychom byli schopni vysledovat, jak dobře členské státy eh, vynucují provádění této směrnice. Měli bychom mít také lepší systém třídění a sběru odpadu a měli bychom mít ambicioznější cíle. Já si myslím, že tato směrnice je velmi dobrý začátek a měli bychom se postarat o to, aby to byli výrobci, kteří za to budou mít hlavní zodpovědnost. Děkuji vám. A teď paní Ajuso na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Musíme být co nejambicioznější v našich cílech, ale měli bychom se také uvědomit, že návrh pana zpravodaje se bude v praxi provádět jen velmi těžko, protože podmínky ve členských státech se od sebe velmi liší. Ale i tak si myslím, že bychom ho měli v prvním čtení podpořit. Co podpořit ale nechceme, je to, aby náklady na recyklaci a e, likvidaci odpadu byly od sebe odděleny a proto budeme hlasovat proti e, pozněcímu návrhu 52 týkat se článku 14.1 a chceme hlasovat pro pozněcí návrhy 101 a 103. Myslíme si, že spotřebitelé by měli přesně vědět, kolik je likvidace odpadu stojí. To by mělo být v té legislativě obsaženo, a myslím, že by bylo také užitečné, kdyby eh, by byla větší transparentnost ve prodejním řetězci. A nyní postup Catch the Eye a já začnu tím, že dám slovo panu Mecarošovi. Děkuji, paní předsedající Rád bych poděkoval panu Florencovi za skvělou zprávu. Elektronický odpad patří k těm nejdůležitějším druhům odpadu, který máme a musíme vsadit vše na to, aby jeho třídění probíhalo podle pravidel a aby také recyklace podléhala určitým předpisům. 85 elektronického odpadu v Evropě eh, je tříděno, sbíráno, ale jen 35 se znovu využívá. Je velice důležité, aby nová směrnice obsahovala i ustanovení, která se budou týkat převozu elektronického odpadu. Je také velice důležité, aby nazbíraný a vytříděný odpad byl převážen podle předpisů. Členské státy tu dosavadní směrnici nevykládaly konsekventně a ne vše docházelo ke stejnému výkladu. Všechny druhy elektronického odpadu musí podléhat této směrnici, respektive tato směrnice musí být rozšířena na všechny druhy. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A slovo má pan Šliter. Paní předsedající, děkuji. Žijeme ve společnosti, která plítvá vším a e, říká tomu přitom odpad. A víme, že kolem nás jsou všude zlaté doly a e, doly na stříbro a přitom bychom e, tyto kovy mohli získávat z odpadu. Musíme snížit naši závislost na dovozu vzácných kovů. A také se musíme postarat o to, abychom nevypouštěli eh, škodlivé látky do životního prostředí. A myslím, že to je kontext, ve kterém se pohybujeme. Eh, hovoříme tady o kadmiu, což je nebezpečná látka, hovoří se tady o narušování hospodářské soutěže Měli bychom se zabývat také uváděním na trh nových výrobků a měli bychom mít přísnější kontroly nanoodpadu. A členské státy a komise by měly zpřísnit pravidla pro nelegální vývozy odpadu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo hm, pan Rubiks. Yes, paldies, please. paldies priekšsēdētāji. Es esmu to cilvēku starpā, kas viņus notaļ. Já patřím mezi ty, kteří jsou pro tento dokument a také i zároveň podporuji Eh, ten přístup, že členské státy musí vyvinout určité úsilí. V Lotyšsku pouze 25 eh, elektronického zboží eh, je předmětem mm, těchto předpisů. To je příliš málo. A když se podíváme na velké rozdíly mezi členskými státy, no tak eh, tady nezbývá, než apelovat na komisi, aby zajistila, že členské státy budou věnovat větší pozornost implementaci tohoto předpisu. Samozřejmě, až do roku 2016 eh, se hovoří o 45% na rok 2020 by to mělo být až 60 Děkuji a nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený... Děkuji za slovo, paní předsedající, pane komisář. Novelizace směrnice o EEZ prošla připomínkami jednotlivými výbory Evropského parlamentu. Pozměňovacími návrhy poslanců se text připravený komiso modifikoval a současné kompromisní znění posouvá problematiku sběru o EEZ dopředu. Z pozměňujících návrhů eh, považuji za přínosný zvláště pozměňovací návrh, který eh, se týká článku 47, protože umožní, aby finanční povinnosti průmyslu se orientovaly na rozvoj systému sběru o EZ a ne na naplňování sankcí v případě, že nedosáhnou eh, stanovených cílů sběru. Toto může být přínosné a užitečné zvláště v zemích, které zatím nevytvořily dostatečnou infrastrukturu na sběr. Dále bych chtěl podpořit také nový článek 93, který reaguje na skutečnost, že množství povinných osob, zvláště internetové obchody, obcházejí plnění svých povinností. Nové ustanovení se snaží tento problém citlivě a korektně upravit. Děkuji za pozornost. Grácie. Děkuji. Nyní má slovo pan komisař Potočník, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Mnoho poslanců a poslankyň se zmínilo o implementaci, to je skutečný problém. Bohužel to není problém v této oblasti, ale eh, ve dalších tématech, které se týkají životního prostředí, takže přesně já bych se vyjádřil, já vím, že je to eh, mojí povinností a já tedy plně tuto povinnost chci plnit. Také se připravujeme na sdělení o implementaci, které bude hotovo v tomto roce a budeme se tam věnovat konkrétně implementaci holističtějším způsobem, abychom důkladně mohli toto prodiskutovat s jednotlivými ředitelstvými. Myslím si, že to je jedna z otázek, na kterou bychom se měli zaměřit a měli bychom ji začít do toho návrhu, o kterém dnes diskutujeme. A ten návrh na přepracování určitě usnadní eh, další provádění. Za druhé, co se týče cílu, myslím, že je zásadně důležité, aby ty cíle byly ambiciozní. Mnoho z vás se zmiňovalo o tom, že eh, toto je nejrychleji narůstající eh, druh odpadu a samozřejmě víme, že žijeme ve světě, který je plný elektrotechniky a elektronických zařízení. Musíme to tedy brát na vědomí, když budeme stanovovat své cíle. Za třetí náklady. Samozřejmě, že pokaždé, když navrhujeme jakýkoliv dokument, musíme mít na paměti i břemeno nákladů s tím spojené. A musíme se snažit eh, umožnit co mm, nejsnadnější plnění ale musíme eh, uvažovat také o nákladech eh, pro naši společnost a hospodářství, kdybychom se s tímto druhém odporu nevypořádali. To by, bylo, to by byl opravdu náklad, který, eh, na který bychom pak nebyli schopni patřičně reagovat. V posledních dvou týdnech jsme viděli zprávu o odpadu a já jsem taky navštívil jednu z firem, která se zaměřuje na recyklaci elektrotechnického a elektronického odpadu a je na špičce v tomto oboru a eh, mnoho jsem se poučil z této návštěvy je zásadně důležité, abychom si uvědomili, že například mobilní telefony, které držíme v rukou, používáme je každodenně, obsahují eh, vzácné materiály, zlato, platinu, rodium. A to jsou prvky, které jsou nesmírně důležité pro naši budoucnost. A když nyní eh, a pořád do budoucnosti budeme se snažit jen dolovat suroviny, eh, tak je budeme spotřebovávat jen dál a dál. Eh, měl jsem 20 kilo eh, zlata v rukou z mobilních telefonů, viděl jsem, to těžko to člověk uzvedne. Eh, když by to člověk rád sebou odnesl. Ale musíme si uvědomovat v kontextu odpadu, že je třeba efektivně využívat zdroje, které máme. Už jsem o tom hovořil mnohokrát, ale opravdu je Eh, zásadní to, abychom na to nezapomínali. Podle údajů OSN růst naší eh, populace eh, byl čtyřnásobný v minulém století, a, ehm, ale 17krát se zvýšily emise, 35krát výlov ryb a 9krát spotřeba vody a podobně to i v dalších oblastech. A pokud toto bude pokračovat, takovéto trendy budou pokračovat v 21. století, bude to závažnou chybou. Proto je třeba, abychom jednali chovali odlišně od minulosti. A právě v té souvislosti, že žijeme v elektronickém a elektrotechnickém světě, návrh, který na vašich stolech a nad kterým budete pracovat, je nesmírně důležitý pro vyřešení těchto otázek. Je třeba lépe třídit eh, je třeba eh, lépe eh, recyklovat a využívat tyto zdroje. Já chci říci jen to, že po prvním čtení eh, jsme přesvědčeni, že tento materiál je velice dobrý výchozí materiál pro druhé čtení, abychom jej takto mohli dopracovat do takové formy, která bude co nejlépe splňovat naše potřeby. Děkuji vám, pane komisaři. Jako další promluví zpravodaj pan Florenc. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vaše poslední slova, zvláště z hlediska účinnosti zdrojů, tak tato slova mohu podpořit. Ale v příštích měsících eh, budete vlastně centrem následujícího rozhodování a tady musíte s radou jednat a rozhodnout. A já vám mohu říci, že v posledních sedmi měsících Evropská rada se nepohnula ani o půlku milimetru. A nesouvisí to s belgickým předsednictvím. Tady jsou některé velmi zatvrzelé země a na pozadí té velké jednoty musím říci, že ti kolegové, kteří tady vášnivě hovořili dnes ve prospěch této zprávy, musí také doma takto hovořit ve vztahu ke jejich vládě a musí říct, tak toto dál nejde z hlediska minulosti. Mohl bych tady říci několik eh, jmen. Já si myslím, pane komisaři, že v příštích měsících tady musíme musíme kultivovat intenzivní jednání, musíte zůstat neústupný z hlediska jednání s radou a musím ještě poukázat na to, že v odpadní politice existuje eh, jak se snahy o výrazné vnitrostátní řízení. Ale to je kontraproduktivní. Vnitřní trh se již zrodil a musíme táhnout za stejný provaz. Nemůžeme mít půlku nebo polovičatý vnitřní trh. 16 ku 1. To je to hlavní, co jsem řekl, to je ten poměr, který tady máme a proto nás čeká ještě práce. Jsme na dobré cestě, pane komisaři, já nepochybuji, že vy znáte svoje úkoly a že je berete opravdu velice vážně, takže doufáme, že pokročíme. Děkuji, tím končíme s rozpravou a hlasovat začneme dnes v 11.30. Tím přerušuji jednání až do hlasování, které začne v 11.30.